podporuje také Evropský parlament a já vám děkuji za to, že mě podporujete v tomto boji. Děkuji vám. Debata je tímto stanoviskem komise uzavřena a hlasování proběhne zítra v poledne. A tím se dostáváme k dalšímu bodu jednání a to je zpráva pana kolegy Moldra o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání. A já uděluji slovo panu zpravodaji. De commissie, het voorstel van de commissie over dit onderwerp kwam... Er- já eh, musím říci, že návrh komise je eh, velice eh, v souladu a v souvislosti s událostmi, k němž došlo v Norsku a já myslím, že to je pro Evropskou unii velice důležité, tě Evropská unie zde potřebuje jasná pravidla materiály, z nichž je možno vyrábět výbušniny, je třeba regulovat tak, abychom se vyhnuli potížím. A z tohoto důvodu komise zvolila za legislativní nástroj nařízení a ne směrnici. Zde musí platit společná pravidla pro všechny členské země. Komise a parlament se zhodují na tom, že se zdá, jako by rada nesla souhlasila. Některé země mají systém registrací těchto látek spíše než licencí pro jejich používání. My eh, můžeme být spokojeni zde v parlamentu s tím, eh, že jsme dosáhli kompromisu a to znamená, že po pěti letech eh, provedeme revizi, přeskum a rozhodneme se, který jednotný systém by měl být uveden. My zde zatím máme omezený seznam konkrétních látek v určitých koncentracích, Eh, které je možné koupit pouze pro držitele licence a eh, pak je tady seznam dalších látek, které kdykoliv existuje podezření na jejich používání, by měly být okamžitě ohlášeny. Čili to je otázka registrace, eh, tak aby Evropská komise a členské země mohly rychle reagovat. Parlament se zde definoval nově lepším způsobem podezřelé transakce. Předpokládám, že je to zlepšení a je třeba, abychom nadále zdokonalili tuto legislativu. Proto je zde konstatováno, že je třeba provádět kontinuální konzultace s českými zeměmi i s experty. To znamená, že také kdykoliv se objeví nový produkt, který by měl být uvedený na seznamu, tak toto si vyžádá legislativní postup. Komise možná si přála, aby toto bylo řešeno takzvaným delegovaným aktem, ale prostě toto se nepodařilo, nemůžete mít úplně vše. Eh, pokud se týče koncentrací, tak zde může komise rozhodovat prostřednictvím delegovaných aktů a parlament a rada potom mohou přijmout eh, rozhodnutí o přijetí nebo eh, odmítnutí tohoto aktu. Pokud se týče nitridu amonného, tak toto je otázka, která kterou bude třeba dále zkoumat a otázka je, zda skutečně bude lepší speciální regulaci pro tuto látku, nebo zda ji zahrnout do osobnosti tohoto dokumentu. Dále jsme se dohodli na dohledu a e, to bude zodpovědnost členských zemí. Dále e, členské země Eh, by měly být vždy informovány, kdykoliv dojde k porušení tohoto nařízení. My se domníváme, že tedy jsme takto učinili krok správným směrem, eh, směrem tedy k zabraňování teroristických činů v Evropské unii. Děkuji vám, eh, pane zpravodaji, a nyní za komisi paní místopředsedkyně Redingová. Pane předsedo, já si myslím, že my všichni si uvědomujeme, jakým rizikem veřejné bezpečnosti je terorismus. Vzpomínáme si na ztráty na životech při teroristických činech, které si své oběti nevybírají. Toto riziko je třeba řešit různými způsoby a dnes se zabývá jedním aspektem a sice stížením přístupu k explozivním látkám, k výbušným látkám pro prezřelé osoby. Komise navrhla pravidla, navrhla harmonizovaná pravidla, která omezují přístup veřejnosti k prekurzorům výbušnin a de facto omezuje je pouze na ty, kteří jsou oprávněni s nimi nakládat. Na evropské úrovni zajišťujeme harmonizovaný přístup a de facto rovná pravidla pro všechny. Já bych chtěla poděkovat panu Moldrovi a Chtěla bych poděkovat eh, maďarskému, polskému a kyperskému předsednictví a dánskému předsednictví za vynikající spolupráci v této oblasti. Eh, došlo ke spolupráci spolulegislátorů a dohodnutý text zajisté výrazně zlepší naši současnou bezpečnostní situaci a přidá k ní evropskou hodnotu. Nicméně je zde jeden bod, který je stále, stále předmětem sporu a to jsou ony delegované akty a zde bych chtěla jménem komise prohlásit následující. Na komise eh, bere na vědomí dohodu eh, kolegislátoru na článku 91 i eh, jednoznačnost, jednohlasnost v radě a v souvislosti s článkem 290 eh, má komise autonomii eh, v předkládání delegovaných aktů. Společné porozumění institucí reflektuje tuto interpretaci a eh, zároveň s tím by bylo třeba odkaz na experty uvést do bodu zdůvodnění nikoli do vlastního textu. A komise lituje toho, že tento princip nebyl Eh, respektován a zdůrazňuje, že eh, tento případ se nestane precedentem. Nicméně doufám, že zítřejší hlasování dopadne pozitivně, takže tato legislativní práce bude dokončena již před koncem roku a komise bude moci bude moci dopracovat tuto věc eh, vydáním eh, podrobných pokynů eh, v dané lhutě, která je maximálně 18 měsíců. Děkuji vám, paní komisařko. A nyní paní Koraca Bild. In the peaceful summer of 2011. Děkuji. V klidném létě 2011 jsme byli všichni šokováni, když jsme se dověděli, že v Norsku na ostrově, kde se sešli mladí lidé, došlo k masakru. A i v srdci Osla došlo k bombovým útokům. Podle Europolu jeden z důvodů, proč jsme našli pachatele, že se hodně zabýval tím chemickým materiálem, který se dá využít k domácké výrobě výbušnin. Proto jsem ráda, že konečně v, Evropě, v Evropské unii jsme se dohodli mezi členskými státy a zítra i parlament podpoří velmi dobrý návrh komise. Děkuji paní komisařko, že zharmonizujeme existující pravidla, která by měla zabránit takovýmto nehodám a incidentům. Terorismus a zločinnost nezná hranice. A když jsou naše pravidla roztříštěná a nejednotná, jaký krok můžeme teď udělat. Nejdříve zde bude požadavek, alespoň ve většině členských států, aby se udělovaly licence veřejnosti, aby mohli nakupovat v obchodech nebo u velkoobchodníků tyto prekursory výbušnin. Tyto chemické látky se nemohou prodávat nad eh, určitou koncentraci nebo v určité množství, které může být použito pro výrobu domácké výbušniny. Dále se musíme ujistit o dohledatelnosti. To znamená, že ekonomičtí aktéři budou muset eh, podávat zprávy o tom, kde ten materiál a kdy byl nakoupen v nadměrném množství. Máme také systém pro ochranu údajů. Když eh, budou ohlášeny takovéto transakce. A je na členských státech, aby si definovali postihy. Toto je první krok, pane předsedo, a za tři roky bude muset eh, komise rozhodnout, zda bychom měli jít ještě dále, zda bychom měli ještě více harmonizovat a já bych apelovala na komisi, aby to opravdu monitorovala a sledovala, zda pravidla, která uplatňujeme, jsou adekvátní a zajistí opravdu bezpečnost pro naše občany. Myslím, že se nám podařilo dosáhnout dobré rovnováhy mezi bezpečností, což byl náš hlavní cíl, a nevytvářením další byrokratické zátěže pro podniky, zemědělce, pro provozovatele bazénu, kteří používají chemické produkty. A máme zde také rovnováhu mezi podáváním informací a ochranou obsodních údajů. Já chci také poděkovat paní Veronik Matě, stínové zpravodajce z EPP, která bohužel je teď jako koordinátorka na jiné velmi důležité schůzce o trestné činnosti, ale chci říct její jménem, že si velmi cenila spolupráce se zpravodajem. Já bych ráda řekla, že v EPP jsme přesvědčeni o tom, že byla ona opravdu velmi flexibilní a že společně dospěli k velmi dobrému kompromisu u tohoto textu, který je velmi důležitý, abychom předcházeli terorismu a trestné činnosti a chránili naše občany. Děkuji, pane předsedo. Frau Gomes. Děkuji, paní kolegyně, paní Gomes. Především chci poděkovat panu Malderovi za jasné vedení během prací na tom, na této zprávě. Také chci poděkovat stínovým zpravodajům. Toto nařízení bude pokrokem směrem k integrovanému evropskému trhu, protože umožní větší kontrolu nad prodejem výbušnin, které jsou k dispozici pro domácnosti. Mě velice znepokojuje, že členským státům trvalo tak dlouho, než se dohodli s Evropským parlamentem eh, a bylo přijato schváleno, než bylo přijato schváleno toto nařízení. Minulý rok došlo k tomu útoku Breivika v Norsku díky eh, dostupnosti výbušnin pro tohoto jednotlivce. Do, Představte si, jaká prevence by bývala byla možná, kdyby nařízení eh, k, o přístupu k výbušninám bylo přísnější. Mělo to být obtížnější, než to bylo pro e, osoby jako Breivik získat přístup k výbušninám. Signál tohoto parlamentu je jasný. Naším prioritou musí být bezpečnost občanů. Teroristé využívají právních děr, aby získali přístup k výbušninám. Proto bychom měli přijmout toto nařízení co nejdříve, abychom měli nové evropské parametry pro kontrolu přístupu k výbušninám. Toto nařízení nám dá lepší garance. Nejde o to eh, chránit právo kupovat si nebezpečné látky, ale zvýšit bezpeč, práh bezpečnosti, abychom mohli chránit občany před eh, zločinci, kteří využívají výbušnin. Aby se neopakovaly tragédie, jako byla ta v Norsku v 2011 a v Londýně 2005. Děkuji. Pan Brecht, děkuji, pane Nejprve chci poděkovat zpravodaji za jeho práci na toto téma. Já chci říci, eh, že se skutečně o co se musíme zasazovat v boji proti terorismu, je to správný předpoklad, eh, že je, protože je nutné, abychom viděli riziko tam, kde skutečně vzniká. To je jistě tam, kde jde o zbraně a také tam, kde jde o podobné výbušniny, o jakých dnes mluvíme. A tady je správné um, předpokládat, že ne každý potřebuje neustále mít přístup k látkám, které uh, mohou být využity jako materiál pro výrobu bomb. Ale tento přístup může být omezen, stejně jako je to u zbraní je to možné i dokumentovat. Myslím, není velký problém říci, kdo si, že ten, kdo si ty látky kupuje, tak musí být také schopen říci, že je potřebuje pro dalšímu zpracování nebo podobně, nebo se alespoň zaregistrovat. Na druhé straně musí být zaručeno, aby určité skupiny, jak říká paní Koraca Bild, které kterým by nemělo být bráněno v, v tom kupovat si pro jiné účely menší množství těchto látek. Eh, je důležité dbát na to, aby každý ehm, rovným způsobem tedy ehm, padal pod toto ustanovení, ale zavedení bezpečnostního systému pro tyto látky je správné. Také eh, sběr dat, to je správné. A samozřejmě musíme dbát na ochranu údaj, osobních údajů a Tady mm, děkuji, že tady je, bylo pozměňovací návrh v tomto smyslu, ale jak bych řekl, že mm, je to správný přístup a byl bych rád, aby i v jiných oblastech, kde jde o to, um, aby ti, kteří jsou eh, páchají trestné činy nebo mají v úmyslu spáchat teroristické činy, tak aby uh, se na to reagovalo, na tyto konkrétní příklady. Proto bychom to měli před, eh, podpořit tak, jak je to uvedeno v tomto návrhu. A jsme rádi, že bylo možno dosáhnout závěru. Děkuji. Paní Vlašiková Beňová. Děkuji. Pane předsedo, vážení kolegové, komise přijala akční plán zaměřený na sní, zvýšení bezpečnosti výbuštin už v roce 2008. Současně zřídila stálý výbor pro prekurzory, který identifikoval různé prekurzory, které by se mohly využít na páchání teroristických útoků a doporučil přiměřená opatření na úrovni Evropské unie. Některé členské státy přijaly zákony nebo jiné právní předpisy a správná ustanovení týkající se uvádění na trh, zpřístupňování a vlastnictví určitých chemických látek a směsí, které se dají využít jako prekurzory výbušnin. Tyto se však navzájem liší a mohou představovat překážky obchodu v rámci EU. Pravidla musíme proto harmonizovat. Odstraníme tím narušení hospodářské soutěže, zjednodušíme volný pohyb chemických látek a zabezpečíme vysokou ochranu a bezpečnost veřejnosti. Návrh komise by měl zabránit přístupu široké veřejnosti ke konkrétním látkám, které se sice běžně používají, mohou však být zneužité jako prekurzory výbušnin. Omezením přístupu k legitimně používaným látkám se sníží frekvence a dopad teroristických útoků. Považuji za nutné zdůraznit, že je nevyhnutelné, abychom v každém případě však zachovali i práva jednotlivců na ochranu soukromí. Toto nařízení musí být dostatečně flexibilní, abychom mohli rychle reagovat na měnící se potřeby. V tomto směru je nutný nový, dobrý systém výměny informací mezi výrobci a prodejci pomoc by nám mohly určité kodexy chování a dobrovolné dohody. Tyto prostředky by dobré fungování nařízení velice podpořily. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji vám. A teď se dostáváme k bodu Catch the Eye. Momentálně jsou přihlášení do debaty dva. Paní Basesku. Děkuji, pane předsedo. Je velmi důležité provádět přísnou kontrolu těchto látek, které se mohou použít pro výrobu po domácku vyrobených výbušnin ohrožujících občany. Ty po domácku vyrobené bomby jsou oblíbeným nástrojem teroristů. Po atentátech v Oslo jsme viděli, že byly použity takové látky jako dusičnan amoní, který je obsažen také v návrhu nařízení. Abychom zabránili opakování těchto případů, musíme být velmi obezřetní. Obchodování s těmito chemickými látkami ze strany podniků nebo občanů, kteří nemají povolení, musí být velmi přísně kontrolováno aby byli lidé odrazeni od takovéhoto použití a úřady členských států musí pravidelně kontrolovat podezřelé transakce s těmito materiály a národní orgány v tomto smyslu tedy sehrávají velmi důležitou roli. Děkuji. Pan Bronz. Děkuji neobvyklým eh, příkladem toho, jak Evropská unie skutečně eh, uznala tedy skutečný problém, rozeznala skutečný problém, tak to je něco, co by bylo třeba řešit mezinárodně, není nutně zrovna v případě Evropské unie. Eh, prostě pokud někdo schromažďuje takovéto eh, látky, tak v podstatě by to měl být eh, případ pro eh, zasažení. Takový podobný návrh byl v výboru Libe, ale nevím, za jak dlouho se k tomu skutečně dostaneme. Každopádně by bylo dobré, kdyby se to přijímalo na mezinárodním poli s účastí výrobců a podobně. Eh, třeba ve Velké Británii je možné, eh, pokud je to opravdu naléhavé, eh, schválit zákon třeba během 24 hodin. A to znamená, že bychom lépe mohli jít po lidech, kteří se předzásobili ještě předtím, než došlo k schválení zákona. Pane předsedo, Eh, tato zpráva eh, to je nařízením, která má omezit přístup veřejnosti eh, k velkému množství látek a případně povinnost ohlašovat vlastnosti nebo transakce s těmito látkami, přičemž mnohé z těchto látek jsou pro použití, které je legálně. Ve Velké Británii se domníváme, že není třeba, aby Evropská unie řídila dostupnost takovýchto látek. E, domníváme se, že bránění terorismu je zde spíše záminkou a určitě tady já a moji kolegové ze strany UKIP budou hlasovat proti. Děkuji vám. A nyní za komisi paní místopředsedkyně Redingová. Pane předsedo, velmi stručně. Jelikož eh, všichni v tomto parlamentu, kteří mají určitou citlivost vůči těmto věcech, eh, si uvědomují, že tato legislativa eh, pomůže odstrašit teroristy od jejich zájmů a domníváme se, že toto nařízení znamená významné zlepšení bezpečnosti pro veřejnosti. To se dá říci o harmonizovaných pravidel pro všechny výrobce a dodavatele. Evropská komise bude pracovat také v dalších oblastech na snižování nebezpečí terorismu. Uvedla bych tento příklad. Například máme síť na zvyšování povědomí o radikalizaci, eh, které si vyměňují názory a kontaktují lidi, kteří jsou ohroženi. Čili to je jenom jeden z příkladů, jeden z mnoha příkladů, které ukazují, že my bychom měli brát tuto záležitost velmi vážně a ze všech možných úhlů. Ano, děkuji vám. Eh, pane eh, zpravodaj Moldere, eh, dovolíte, aby ještě prohovořil pan Weigl, který se před, přihlásil velice pozdě a vy potom budete moci reagovat později, takže prosím. Pane předsedající, já vám děkuji za to, že jste si mě všimli, ač jsem se přihlásil velmi pozdě. Já si myslím, že iniciativa komise je pozitivní a že bychom měli o této hrozbě hovořit. Proč? Protože čím dál tím více extremistů má možnost realizovat své plány. Nicméně já se domnívám, paní komisařko, že by bylo dobře, eh, kdybychom eh, tento přístup rozšířili i do jiných oblastí souvisejících eh, s bezpečností, nejenom tedy přímo terorismus, ale také tam, kde jde o mm, možné, mm, možné násilí, například přístup ke zbraním. Jednotlivci si mohou opatřit zbraně a je jasné, že zločinnost narůstá a ono to do jisté míry souvisí s vlastnictvím zbraní a se snadností přístupu k nim. Herzlichen Dank. Děkuji vám a nyní má slovo pan zpravodaj. Mikro, bitte. Eh, debat Chci poděkovat všem, kdo se Ehm, účastnili té rozpravy a chci využít této příležitosti, abych poděkoval všem stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci. Mám velice dobré vzpomínky na naši spolupráci a myslím, že všichni byli schopni přispět k těm závěrům, které máme. Vzal jsem na vědomí vysvětlení komise, vím, že je to obtížné téma a bylo třeba dosáhnout ústupku, abychom mohli mít kompromis. Ten text tak, jak je, ehm, je založen na tom, že tam je určitý prostor pro interpretace. pokud se to komise bude přát. Pokud to bude přijato, tak Mm. nebude možné garantovat stoprocentní bezpečnost občanů, ale tento nástroj je dobrým krokem správným směrem. Děkuji. Zpravodaji, tímto uzavírám rozpravu k tomuto bodu programu a hlasování proběhne ve 12 hodin zítra. Tím se dostávám k